celé rozpravy. Nyní eh, by měla následovat rozprava o šesti usneceních o Sri Lance. Nejdříve, nejdříve pan Orden, jedna minuta. Uh, Děkuji, pane předsedo. Obyvatelé ze Sri Lanky hodně trpí v posledních 30 letech teroristickou kampaní, kterou provádí LTTE Nyní byli poraženi v boji a vláda a obyvatelé Sri Lanky potřebují naše porozumění, ale především naši pomoc. Jak se budou snažit znovu vstoupit na cestu obnovy a prosperity, aby také zabránili opakování terorismu. Když se budeme omlouvat LTTE, tigrům, bude to znamenat, další zklamání pro obyvatele Sri Lanky v oblasti volného obchodu. Já doufám, že komise chápe, že ne pomoc, ale obchod nabízí nejlepší cestu k ekonomické obnově. Orgány Sri Lanky musí řešit obavy, které vyjádřili přátelé v mezinárodním společenství, aby nebyla žádná výmluva proto, že je potřeba kompromitovat statut GSP+. Lidé jsou teď ve špatných podmínkách v táborech. Skutečně jim potřebujeme pomoc ve všech ohledech a mezinárodní společenství mělo být vyzváno k tomu, aby se toho zúčastnilo. Děkuji. Děkuji kolegovi Fan Ordenovi. Další je pan Derosa, jeden a půl minuty. Děkuji, pane předsedo. Podporuji toto usnesení, ačkoliv si myslím, že není dostatečně kritické, pokud jde o sílanskou vládu. A na začátku tohoto roku jsme byli svědky eh, toho, že eh, vláda vtrhla do oblasti, která je pod kontrolou tamilských tigrů a mnoho civilních obyvatel, obyvatel utrpělo eh, strašné zkušenosti. Mnoho z nich zemřelo. A dnes více než čtvrt milionu slílanských občanů nemá přístup k čisté vodě, k hygienickým podmínkám, Dnešní usnesení je relativně umírněné a volá, a snaží se vyzvat syrilské úřady k tomu, aby situaci občanů zlepšili. Pokud nedojde k žádnému pokroku brzy, pokud jde o tyto požadavky, Evropská unie by měla začít tvrdě tlačit na srílanský režim. Sri Lanka a dostává hospodářskou podporu z Evropské unie a my musíme tuto podporu eh, využívat proto, abychom tlačili na vládu, aby podporovala své občany. Děkujeme kolegovi Derosovi a nyní kolega Mána. Pane předsedo, máme dvě minuty, jestli se nemíně. A 25-letá občanská válka na Sri Lance eh, vypadala, že už končí. Eh, v květnu vláda dobila oblasti držené tamilskými tygry a zdálo se, že bude možné, aby zde zavládl mír. Lidé trpí nejenom dopady občanské války, ale trpí také dopady přírodních katastrof, jako jsou tsunami. Evropská unie poskytuje celní pomoc a této celní zvýhodnění této oblasti. Mezinárodní pomoc je eh, důležitá také pro úřady na Sri Lance, aby mohly chránit lidská práva. 250 tisíc lidí eh, je eh, ale zadržováno v určité oblasti na Sri Lance, nemají přístup k odpovídající péči. Mělo by být v zájmu vlády, aby se tito lidé dostali co nejrychleji do svých vesnic. Evropská unie se musí zasazovat o to, aby Červený kříž dostal odpovídající roli v tomto kontextu. Velice důležitá v tomto kontextu je také svoboda tisku. Sledování žurnalistů musí skončit. Kritické články nesmí být postihovány. Já jsem byl členem delegace a mnohokrát jsem jel na Sri Lanku. Myslím si, že nový začátek této země bude možný ve chvíli, kdy tamilští tygři se konstruktivně zapojí do jakéhokoliv procesu řešení. To znamená, že se vzdají terorismu a násilí a že bude vypracována strategie pro realizaci lidských práv. Občanů Sri Lanky přeju, aby pravda a byla to, že válka už je na Sri Lance jenom minulostí. Děkuji, pane kolego. Další je kolega Higgins. Mikrofon, prosím. Řečník nehovoří do mikrofonu. Je zapnutý, ano. Politika vůči tamelským tigrům ze strany vlády a prezidenta byla výsledkem noční můry pro všechny obyvatele Sri Lanky. Masové represe ze strany srílanského státu vůči jednotlivcům i skupinám, které se postavily proti šovinistickým politikám. Po porážce tamilských tigrů ta noční mura pokračuje, pokračuje pro Tamilce, zejména na severu Sri Lanky, kde je 300 tisíc osob, které jsou násilně drženy v táborech včetně 31 tisíc dětí. Vládnou tam choroby a podvýživa. Nyní hrozí další hrůzy, protože vláda Radžiho Paxi chce poslat senálce do oblastí, kde chce vytvořit jakési kolonie, tam, kde jsou tamilci ve většině. To by znamenalo další rozpory v budoucnosti. Současná vláda je v podstatě diktátorská. Má jenom takovou demokratickou zástěrku. Já vítám tuto příležitost a toto rozhodnutí, abychom toto vládu odsoudili. Mám výhrady k odstavci 4, protože terorismus pochází právě od současné vlády vůči lidu. Já si myslím, že takovýto přístup podmínkám Sri Lanky nepřinese výsledek. Lidé mají právo bránit se proti vojenským represím. A nejlepší způsob, jak bránit Tamilce, je přes společný boj Tamilců a Senelců proti současné vládě a neoliberálním politikám a proti sociální přeměně srílanské společnosti. Vynikající zdroje této země by se pak daly využít ku prospěchu všech obyvatel. Jsem hrdý na to, že patřím ke sjednocené straně socialistů na Sri Lance, což je sesterská strana naší irské strany, která opravdu boje proti šovinistické vládě a hájí práva všech obyvatel, včetně Tamilců. Děkuji kolegovi Higginsovi. Nyní autorka paní Hautala. Děkuji, pane předsedo. Všechno, co řekli kolegové o stávající situace na Sri Lance, to ještě eh, Ehm, se dostalo na daleko eh, vyšší úroveň, když jsme my, eh, náš podvýbor, konali slyšení o situaci v této zemi. 260 tisíc eh, Tamilců je předmětem restrikcí a neplatí pro ně žádné mezinárodní standardy a pravidla mezinárodního práva a mm, i svoboda tisku, ta je velice omezená. Včera Eh, organizace Novináři bez hranic eh, řekli, že eh, je tam situace médií je na 126. místě v žebříčku na světě. A mm, zde my hovoříme o lokálních volbách, kde bychom přáli, aby se mohli všichni svobodně vyjádřit. A co obchod? Jsem ráda, že komise nyní se snaží analyzovat, jak Sri Lanka plní různé smlouvy, lidskoprávní smlouvy a jejich požadavky, podmínky a doufám, že komise provede nezávislou studii a dospěje k závěru, zdali vůbec Sri Lanka si zaslouží ten statut eh, těch obecných preferencí obchodních. Děkuji paní kolegyně Hautale. Nyní jménem frakcí pan Posled. Pane předsedo, jako vítěz má být člověk velkorysý a já si myslím, že se to na Sri Lance mnoho lidí ještě neuvědomilo. Jde o to, aby zde byla vyřešena příčina občanského konfliktu, který eskaloval. Musíme zaručit to, aby, byly Tamilům poskytnuta základní práva. Obě strany se musí pohnout, aby bylo možné nalézt politické řešení. A násilníci byli poraženi a nemá smysl nějak zhezčovat, ale je nutné odstranit příčiny násilí. Je snaží ukončit válku spíše než zavést mír. Jsme tomu svědky například v Bosně. Dlouhou dobu po eh, skončení konfliktu zde stále ještě nepanuje úplný mír. Já mám skutečné obavy, pokud jde o Sri Lanku, protože tento problém menšin zde existuje už staletí v důsledku koloniálního období a my musíme se snažit obě strany pohnout o kus dále, aby spolu vyjednávali. Děkuji kolegu Posolt, a dále paní Geringa de Ödenberg. Děkuji, Pane předsedo, v květnu tohoto roku po obhajobě tamilských tigrů se zdálo, po porážce tamilských tigrů se zdálo, že občanská válka skončila. Nicméně třeba řešit celou řadu dalších problémů a z politických důvodů úřady zadržely přes 200 tisíc osob, projevují se represe vůči médiím, Nejvyšší soud odsoudil jednoho novináře na 20 let odnětí svobody, což Evropská unie odsoudila. Životy lidí a jejich zdraví ohrožují také miny. Sri nepodepsala otavskou umluvu. Nicméně to by bývalo pomohlo vyřešit tento problém a dostalo by se tak také podpory obětem těchto min. Obyvatelé Sri Lanky si zaslouží demokracii a normální život. Děkuji kolegyně Gering de Ödenberg a další je kolegyně Deli. Monsieur le Président, Pane předsedo, milí kolegové, již měsíce mm, vláda na Sri Lance Eh, mm, eh, se eh, snaží za, zamezit přístup médií a humanitárních organizací, aby vůbec zjistili, jaká je situace Tamilců. A zde mm, mezinárodní právo a lidská základní práva jsou zcela pošpla, pošlapávána. A v červenci Ehm, Střídanská vláda eh, zadržovala více než 200 tisíc lidí na severu ostrova, kde je hlídala armáda a uprchlíci hm, mohou pouze vycházet pro účely naléhavé lékařské péče a většinou jsou doprovázeny vojenskou eskortou. V některých táborech více než tisíc lidí každý týden zemře hm, eh, kvůli tedy především eh, úplavici a tam jsou různé sanitární podmínky. Vláda minulý týden nahlásila, že pouze 100 tisíc bude propuštěno a Evropská unie musí zintenzivnit tlak na místní vládu, aby získala okamžité a bezpodmínečné propuštění všech civilistů, aby novináři měli přístup do těchto táborů, aby se tam rychle dostávala humanitární pomoc. Děkuji. Děkuji kolegyně Deli. Nyní se dostáváme ke Catch Kolega Tenok, prosím. Pane předsedo, jako zástupce Londýna, města, které bylo opakovaně předmětem útoků teroristů v posledních letech, mám velké pochopení pro Sri Lanku a všechny národnosti Sri Lanky. Neúnavná teroristická kampaň tamilských tigrů skutečně omezuje rozvoj této krásné země. Prezident byl zvolen demokraticky, byl odhodlán porazit LTTE a k úspěchu bychom měli blahopřát všichni, kdo odsuzujeme terorismus. Vláda má teď odpovědnost za to, aby budovala společnost po konfliktu se svobodou pro všechny obyvatele. Nyní musí být prioritou odsouzení válečných zločinců. Je možné, že prezident přišel o jistou dobrou vůli mezinárodního společenství na základě toho, co udělal okamžitě po tomto konfliktu, ale jsem přesvědčený, že nejlepší cesta před je zajištění rozvoje bezpečné a prosperující Sri Lanky a také prostřednictvím podpory demokraticky zvolené vlády. Evropská unie musí zachovat dohodu GSP+, abychom obnovili, tisíc mili- abychom obnovili milion pracovních míst a také, aby to bylo ku prospěchu všech nevinných srílanských občanů. Děkuji kolegovi Tenokovi. Nyní kolega Kelly. Děkuji, pane předsedo. Já jsem velice potěšen jako irský poslanec, že moji kolegové, že můj kolega Higgins, Derosa a další z Irska, že jim tak leží na srdci osud Sri Lanky. Já myslím, že je vhodné, aby i Irsko se k tomu vyjadřovalo, protože my jsme zažívali diskriminaci v severním Irsku po mnoho let, ale nicméně jediné řešení je diplomacie a diskuze, dialog. A z tohoto důvodu já doufám, že Lisabonská smlouva až nabide účinnosti, tak nový statut eh, předsedy, prezidenta přímého představitele, to všechno se využije k tomu, aby doufejme zavládl zdravý rozum a pochopení právě i na těchto místech a aby eh, tedy došlo na diplomatický a demokratický způsob řešení životu lidí. Děkuji panu Kelligu, paní Kaula. Arvoisa puhemies, olemme seuranneet ja kommentoineet Sri Lankan tilannetta. Pane předsedo, my jsme hovořili o Sri Lance již několikrát, ale nicméně ztratili jsme naději na řešení. Válka trvala 25 let eh, a eh, byla ukončena po porážce eh, tamilských tigrů. Tato válka vedle, vedla k tomu, že se zvýšil počet uprchlíků a principy právního státu byly pošlapány, ekonomika se zhoršila rapidně v táborech že spousta lidí, které trpí a my doufáme i díky tomuto usnesení, že orgány brzy přijmou humanitární pomoc, tak aby mohli pomoci těmto lidem. Potřebujeme rovněž i závazek ze strany mezinárodního společenství, které se musí zavázat, že bude budovat dlouhodobý mír na eh, tomto krásném ostrově. Je třeba, aby tato pomoc eh, byla doprovázena i tím, že se budou eh, likvidovat nášlapné miny. Děkuji paní Korhole, dále pan Romava Irueda. Já jsem si chtěl vzít slovo za prvé, abych zdůraznil i to, co řekla kolegyně Hautala v tom smyslu, že musíme vzít do úvahy eh, roli OSN v takovéto situaci, nejenom tedy Červený kříž, ale celé OSN. Také bych chtěl zdůraznit to, co řekl další kolega. Já si myslím, že mm, zde my se snažíme využít jeden nástroj. Ano, e, to jsou obchodní režimy, tedy GSP+, ale je třeba, aby to e, všechno... Ne, e, a je, já nesouhlasím s tím, že by to prospělo tedy těm zastáncům vlády. Ne, my zkoumáme tedy, co teď dělají příslušné orgány, zdali skutečně inkorporují lidskoprávní klauzule. A pokud tomu tak nebude, pokud tam nebudou lidská práva dodržována, tak Eh, eh, nemůžeme obnovit eh, GSP+, ale my zde jinak se dívám tedy na ten, ty obchodní nástroje hm, sympaticky. Děkuji kolegovi romova Uruada. Pan komisař Orban, prosím. Domnule președinte, domnilor și domnilor, Comisia Europeană a continuat să țină sub o atentă supraveghere. Hm, předsedo, my nadále budeme sledovat vývoj situace na Sri Lance. Rovněž jsme iniciovali spolu s místní vládou eh, dialog, kontinuální dialog, eh, který eh, bude základem pro nové vztahy, kde obě strany budou moci se snažit tak, aby se našlo řešení, postupné řešení problému, o kterých dnes zde diskutujeme. Velice nás zneklidňuje humanitární situace, která je velice kritická v těchto táborech, kde osoby, vysídlené osoby mm, e, byly koncentrovány a drženy jsou. E, mm, I e, toto zakládá flagrantní porušování norem mezinárodního práva. Nyní musíme mm, se ujistit, že všechny tyto osoby budou Eh, eh, mít možnost uplatňovat právo na svobodný pohyb a že i do těchto táborů bude zajištěn úplný přístup eh, pro humanitární pomoc, tak aby tyto osoby mohly profitovat z této pomoci humanitárních organizací. I komise je zneklidněna situací stavem lidských práv na Sri Lance. Mm, již jsme obdrželi několik informací o sumárních popravách, o únosech osob, a o vážném porušování práva svobody projevu médií. My, sam, Evropská komise se domnívá, že proces usmíření musí ale e, e, jít tou cestou, že každá ze stran na sebe vezme tu svoji odpovědnost a že tam nebude panovat žádná beztrestnost pro nikoho. Proto jsme zahájili studii analýzu stavu lidských práv na Sri Lance. Účelem této mise, této analýzy je, bylo skonstatovat, zda tato země plní či nikoliv závazky, které na sebe vzala v okamžiku, kdy eh, dostala k dispozici ten speciální eh, režim eh, ze strany Evropské unie na podporu demokracie a hospodářství. Tento systém, tedy mm, GSP, to režim mm, obecných preferencí. Ale musí to být podmíněno stavem lidských práv. Po tomto šetření jsme skonstatovali, že tam existují velké mezery především pokud jde o tři úmluvy OSN, které nejsou plněny, jsou to lidskoprávní úmluvy, je to Mezinárodní pakt o občanských a politických právech, potom je to úmluva proti mučení a úmluva o právech dítěte. Což nám ukazuje, že v současnosti Sri Lanka tyto mezinárodní úmluvy neaplikuje a je nevyhnutelné, aby tato situace eh, eh, vedla k tomu, že eh, nemůžeme tedy udělovat všechny ty výhody GSP, protože ti, kteří dostávají eh, tyto výhody, tak musí zároveň respektovat výše zmíněné mezinárodní umluvy. Děkuji za pozornost. Děkuji panu komisaři Orbanovi. Rozprava je nyní uzavřena. Budeme hned hlasovat. Já bych jenom chtěl využít této příležitosti a k tomu, abych řekl to, co už jsem řekl v poledne po začátku catch the eye nebo po začátku vysvětlování hlasování už se nemůže